osvobozen od všech obvinění proti ním, pokud se týče defamace a urážky islámu. E, svoboda projevu v Nizozemí byla tímto způsobem ochráněna. Nyní začneme s hlasováním. Jak víte, máme zde toho mnoho. Takže máme tady za prvé písemnou deklaraci, která Eh, byla podpořena příslušným počtem podpisů. Je to deklarace číslo 14 roku 2011. Překladatelé jsou Konstantinos Pupakis, Richard Howitt, Adam Koza, Eva Lichtenberg a Cecilia Wikström o dobrovolném systému označování v Brailově písmu na balení průmyslových výrobků. Eh, bylo to, to podepsáno eh, eh, více než většinou parlamentní a podle pravidla číslo 123 jednacího řádu toto bude předáno a zveřejněno v přijatých textech z tohoto zasedání a bude to uvedeno v zápise ze schůze. A myslím, že pan Pupakaj se usiluje nyní o to, abychom mu stručně dali slovo. Děkuji vám, paní předsedající.